Tímto opět zahajuji naše zasedání. Zápis včerejšího zasedání a přijaté texty jsou dány k dispozici. Má někdo nějaké námitky? Není tomu tak. Takže tímto je zápis schválen. Nyní se dostáváme k závažným interpelacím podle článku 130b jednacího řádu.